Ní. Já to teď přečtu česky. Paní Janin Hennis Plašard a pan Luis Bonte písemně oznámili, že odstupují z funkce poslanské Evropského parlamentu, protože byli zvolani poslanci nizozemského parlamentu